vážené kolegyně, kolegové, posaďte se. La séance est ouverte. Zahajuji dnešní zasedání pokud nemá nikdo nějakou námitku, eh, tak eh, tomu rozumím tak, že návrh pořadu jednání na dnešní zasedání našeho výboru je schválen. A chtěl bych vás upozornit na rozhodnutí, která byla přijata koordinátory 3. února ve Štrasburku. Nejprve bylo rozhodnuto požádat na základě článku 54 e, připojení e, k zprávě o rozpočtové e, kontrole financování nevládních organizací z unijního rozpočtu. Spravodaj bude ještě Eh, potvrzen, je z frakce SD. Máte nějakého návrhu, eh, nějakého kandidáta? Zatím ne, dobře. A teď ústavní, právní a institucionální dopady společné obrané a bezpečnostní politiky na základě Lisabonské smlouvy. Tak k tomuto tématu nebyl žádný kandidát a koordinátoři se rozhodli, že navrhnou předsedu. Jde o to připravit e, stanovisko, e, to je další bod, e, řízení rybářských flotil v nejvzdálenějších oblastech. Spravodaj by měl být z EPP a ještě bude potvrzen. Pan Fernandez je dnes omluven a já se ptám, zdali tady máme nějakého kandidáta, zdali tady máme nějaké jméno z frakce EPP. Zatím ještě ne rozhodnutí ohledně stanoviska k zprávě AFKO, eh, možná eh, přizpůsobení k stávajícímu ústavnímu pořádku Evropské unie, tak k tomu ještě bude potvrzen návrh z EPP. Další stanovisko ke zprávě AFET ohledně společné bezpečnostní a obrané politiky a jelikož nebyl žádný kandidát, tak koordinátoři byli tak laskavi, že navrhli předsedu výboru. Rozdělení dalších zpráv ohledně jednotlivých kapitol rozpočtu až do konce legislativního období. Pro rozpočet na rok 2017 budou mít zprávu na starosti zelení, 2018 EKR, 2019 EPP, 2020 sociální demokraté. A bylo také rozhodnuto eh, pana eh, Indreka Tarána jmenovat zpravodajem na rozpočet za ostatní oddíly na rok 2017. Rovněž jsme se rozhodli, že účast na pracovní skupině finanční pomoc bude rozhodnuta na, za, eh, na úrovni frakcí, protože tady musíme udržet určité Eh, určité, určitou vyváženost. A pak eh, jsme také se rozhodli nenamítat na eh, ohledně prodloužení pravomocí mandátu auditorů pro výbor regionů. Takže to jsou rozhodnutí koordinátorů z 3. února a teď se dostáváme k zápisu konference, konference které, eh, která se konala z Amsterdamu 28. Eh, ledna hodně eh, za nizozemského předsednictví. Konference se týkala rozpočtových postupů. Nizozemské předsednictví je toho názoru, že bychom se společně měli zamyslet na podmínkami, v jakých diskutujeme o návrzích rozpočtu, v jakých tvoříme ty víceleté finanční rámce a v jakých potom revidujeme ty víceleté finanční rámce. Komise nás informovala o problémech, Eh, které, který musíme čelit v případě, že dojde k určitým eh, problémům, protože více letý finanční rámec uzavírá rozpočet eh, do takového poměrně těsného korzetu, který nedává příliš velký prostor nástrojům flexibility. A dopoledne jsme se vlastně zabývali vyslechnutím jednotlivých osobností. Bylo E, tam také, bylo tam také zastoupení e, našeho výboru, tam váš služebník a potom kolega Zebal, Jose Manuel Fernández, dále pak ještě pan Levandovský a e, několik dalších členů našeho výboru a dopoledne jsme se rozdělili do takových pracovních skupin. Ta první se snažila definovat charakteristiky toho, co bychom mohli nazvat ideálním rozpočtem. Druhá pracovní skupina se zabývala financováním rozpočtu e, za účasti Maria Montyho, který předsedá skupině na vysoké úrovni. Pak tady byl třetí e, pracovní tým, který se snažil zjistit, jak je možno zajistit prioritní financování, eh, především za mimořádných podmínek. A čtvrtý eh, tým, čtvrtá pracovní skupina se zabývala eh, procesem vyjednávání rozpočtu. A to, jak eh, co se týče toho víceletého rámce, tak také vyjednávání toho ročního rozpočtu a případných pozměňovacích návrhů eh, k tomuto rozpočtu. A na závěr práce všech těchto čtyř seminářů, pracovních skupin, eh, konference odpoledne zase združila všechny účastníky a celé to jednání eh, bylo výrazně poznamenáno přítomností místo předsedkyni eh, Kristalínou Georgievou, která byla velice eh, přesná, velice důrazná a my jsme se pokusili vyvodit z všeho určité poznatky, určité závěry během toho závěrečného zasedání odpoledne. A ty závěry se dají schrnout do takových deseti bodů. Za prvé, Měli bychom polarizovat politiky víceletého finančního rámce a především se snažit zajistit určitou evropskou přidanou hodnotu. Je pravda, že většina zdrojů eh, finančního rozpočtu eh, jsou z evropských členských států a e, celní poplatky představují vlastně 10% a protože jsme nepodepsali dohody o volném obchodu, tak to už brzy nebude vůbec nic. Státy mají vždycky hluboko do kapsy a 80% našeho rozpočtu se zase přerozděluje do členských států prostřednictvím e, fondu soudržnosti, e, společných politik a tak dále a zásadní je zajistit, aby tady skutečně byla nějaká evropská přidaná hodnota. Druhé poučení je následující. Měli bychom e, vlastně o tom víceletém finančním rámci informovat transparentním a demokratickým způsobem, e, jinými slovy, dbát na to, aby Eh, rozpočet byl pro Evropany pochopitelný. To není vůbec jednoduché. Já si to uvědomuji každý týden, když jedu do svého volebního obvodu. Je to velmi složité, především teď, když zažíváme zvláštní problémy, eh, situace krizí, potřebujeme vytvářet různé speciální nástroje, různé eh, fondy, různé svěřenecké eh, fondy, eh, prostě flexibilní nástroje a jde o to, jak učinit rozpočet transparentnější a čitelnější pro evropské občany. Třetí poučení je toto. Neměli bychom připojovat eh, další finanční zátěž, to znamená další platby, další daně, abychom měli zdroje vlastní. E, jinými slovy, pokud by měly být restituovány nějaké vlastní zdroje, nějaký evropský typ daně, který by konečně Evropský parlament prohlasoval, e, tak nejde o to zatěž, zatížit evropské daňové poplatníky a připojit tady další daň k tomu, co již existuje na místní a národní úrovni. Takže pokud zítra budeme stát o nějaké národní e, daně, které by byly prohlasovány Evropským e, parlamentem, tak musíme zajistit, aby zase ty příspěvky na místní, regionální a národní úrovni byly příslušným způsobem sníženy e, pro daňové poplatníky. Čtvrté ponaučení. Potřebujeme určitou přidanou hodnotu, která by byla dostatečná a která by se připojila ke zdrojům, a která by byla také flexibilní. Jinými slovy, měli bychom mít možnost ve výjimečných situacích eh, využít určité vlastní zdroje, abychom okamžitě bez váhání mohli reagovat na očekávání, eh, která eh, Evropská unie má. Páté ponaučení. Potřebujeme globální přístup, celistvý přístup co se týče eh, modifikací v kapitolech příjmů i výdajů, abychom měli simultánní a celkový pohled eh, na eh, tu oblast jak výdajů, tak zdrojů. Musí tedy být velmi těsné spojení, těsný vztah eh, mezi pracemi na výdajích a pracemi na zdrojích. Šestí, šesté ponaučení potřebujeme mnohem větší flexibilitu v eh, okamžiku, kdy se zahajuje uvažování o dalším víceletém finančním rámci. To znamená, že ty stropy příjmů nemohou být integrálně věnovány jednotlivým kapitolám eh, programů. Musí, eh, eh, všechno bylo specifikováno. Potřebujeme mít širší, celostnější pohled na věc, abychom mohli být flexibilnější. A od doby, by začala migrační krize, tak si dobře uvědomujeme, jak toto je nutné, protože jinak jsme naprosto bez možností konat a přitom konat je třeba. Za sedmé, eh, měli bychom mít možnost mnohem více a mnohem častěji využívat eh, flexibilních nástrojů založených na evropské přidané hodnotě. To je ta, ten efekt, eh, ten pákový efekt a jeden takový příklad například může být Evropský fond pro strategické investice. Osmé ponaučení. Rovněž je zapotřebí aby tady byla jakási zpětná vazba, která by nám umožnila hodnotit dobré využívání eh, našich eh, prostředků. Eh, naše náklady musí opravdu představovat přidanou hodnotu, musí být užitečné a musí to být v souladu s těmi cíly, které jsme si definovali a stanovili. Deváté ponaučení a to teda opravdu není úplně jednoduché, tedy jsme hodně trvali na té přidané hodnotě a je velmi důležité, abychom byli schopni jasně definovat to, co je tou přidanou hodnotou, evropskou přidanou hodnotou. Za desáté, a to je poslední ponaučení, v rámci budoucího víceletého finančního Pánu musíme nejprve vyjednat cíle, zkontrolovat to, co může být tou evropskou přidanou hodnotou vzhledem k těmto definovaným cílům a následně mobilizovat ty nutné prostředky, abychom těch cílů skutečně dosáhli. Takže tolik asi v několika krátkých slovech stručné lapidární schrnutí, které jsem považoval za nutné tady sdělit, ale protože vás na tom jednání v Amsterdamu bylo více, tak vás tady vyzývám, abyste se připojili a případně také sdělili e, nějaké vaše poznatky. Paní Berlio Zabal. Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, vy jste to schrnul naprosto dokonale. Eh, naprosto perfektně. Jste tady schrnul otázky, které byly řešeny během té konference. Je to takové schrnutí a ti z nás, eh, kteří se zúčastnili eh, prací v těch jednotlivých pracovních skupinách, tak se zúčastnili opravdu velmi zajímavých diskuzí a během těchto diskuzí jsme také často mohli hm, konstatovat, že zástupci některých evropských zemí jdou poměrně jasným směrem, určitým konkrétním směrem. Co mě překvapilo, překvapilo, eh, bylo, že eh, někdo hovořil o revizi stávajícího finančního rámce. Celá konference se točila eh, kolem vlastně takové bez stresu kolem tématu budoucího finančního rámce. Většina účastníků byla toho názoru, že ten finanční rámec byl schválen, že eh, bude použit a využíván až do roku 20 a všechno se vlastně týkalo budoucnosti a mě přitom dělá starosti ten stávající finanční rámec, ve kterém je řada bodů, o kterých bychom diskutovat měli. V naší pracovní skupině jsme hovořili o možnosti financovat nové priority a často se hovořilo o flexibilitě finančního rámce. Nikdo si nekladl otázku, zda zdali bychom tady neměli mít více finančních prostředků k dispozici či ne, zdali ten finanční rámec je postačující či nikoliv, aby reagoval na stávající výzvy, na stávající krize. Ne, všichni se spokojili s tím, že se hovořilo prostě o flexibilitě. A je pravdou, že ti, kteří se zúčastnili té diskuze, eh, se shodli na tom, že zapotřebí více flexibility, ale vůbec jsme se nezabývali nějakými podrobnostmi, eh, charakterem té flexibility. Zdali to znamená, že můžeme třeba převzít finanční prostředky z jednoho programu a věnovat je do programu, který je urgentnější. Nebo jsme si nekladli otázky, zdali flexibilita znamená mít sedmiletý finanční rámec s možností adaptovat se novinkám, urgentním záležitostem, aniž bychom museli odebírat peníze ze stávajících eh, programů. Vůbec jsme nevstoupili do takovýchto eh, detailů. Byla to taková předběžná diskuze, nehovořili jsme o eh, víceletém finančním rámci ani o větších podrobnostech. A pak to, co mě také dělá hlavu, je určitá potřeba a vůle hovořit o finančních eh, nástrojích v rámci rozpočtu. Hodně řečí se točilo kolem investičních plánů, eh, které jsou vnímány jako takový všelek na všechny bolístky Evropské unie. Zdá se, že to je eh, údajně jediný efektivní způsob, jak eh, využívat finanční prostředky a že tedy cestou do budoucna eh, by mohlo být také přetransformovat náš rozpočet E, takovým způsobem, abychom tady měli finanční e, nástroje typu Junckerův plán. A mě to dělá hlavu, protože Junckerův plán je prostě něčím, co prostě se teprve rozebíhá, zatím nemáme vůbec dost údajů k tomu, abychom mohli říct, že to je funkční. A nehledě na fungování či nefungování Junckerova plánu mi dělá hlavu to, že evropský rozpočet prostě nemůže být složen pouze z nějakých finančních nástrojů. Hodně jsme hovořili o finančních nástrojích v našem rozpočtovém výboru a vždycky jsme jasně říkali, co si o tom myslíme. Ostatně to také ukázala diskuze kolem Junckerova plánu. Říkali jsme, že ty finanční nástroje pro některé politiky, některé odvětví, některá odvětví e, jsou dobrá, e, tam, kde to třeba trh sám nemůže financovat, ale prostě nemůže to být tak, že tyto projekty projekty budou výhradně financovány dotacemi. Takže to je určitá diskuze, kterou budeme muset chtě nechtě vést do budoucna, protože ono je to dost nebezpečné. My prostě nemůžeme přetransformovat eh, eh, Eh, evropský rozpočet, a to my socialisté tvrdíme už dlouho, do nějakého exkluzivního či téměř exkluzivního finančního nástroje. Každý projekt si vyžaduje určitou situaci, každá finanční situace vyžaduje jiný nástroj, eh, některé ty nástroje musí být užity na trhu, pak tady jsou čisté dotace. Eh, já třeba v zemědělství nevidím nějaké finanční nástroje, že by byly aktivní, že by byly funkční. A jsou tady zase jiné projekty, které skutečně eh, musí být vedeny za pomocí finančních nástrojů. Prostě v té mé pracovní skupině se o těch finančních nástrojích mluvilo pořád a každý e, účastník citoval Junckerův plán. Já prostě myslím, že tohle bohužel nemůže být jediné řešení. To není nějaký všelek pro všechny problémy. Opravdu ne. Takže stručně schrnuto, konference byla zajímavá, protože v takové atmosféře, eh, která byla odlišná od té, ve kterých se většinou naše diskuze odehrávají. Jsme vedli tedy rozpravu, mohli jsme vyslechnout eh, různé řečníky, různé zástupce, mohli jsme prostě diskutovat v takovém ovzduší eh, trochu uvolněnějším o možnostech, o inovacích a to byl také cíl. Prostě šlo o to přijít tady s nějakými novými myšlenkami do budoucna. Nicméně Tady prostě byly zaznamenány extrémně odlišné názory ohledně toho budoucího finančního rámce, ale nejenom to, i eh, ohledně té revize stávajícího rámce. Hodně práce před námi ještě leží. Monsieur Lewandowski. Děkuji. Eh, já bych jenom doplnil eh, ten eh, úvod a ty následné připomínky. Nicméně můj prvotní komentář se bude nápadně podobat tomu, co říkal Finder. Ta konference byla velice dobře zorganizovaná a měla hodně návštěvníků a, a orientovala se na vzdálenou budoucnost i když ty nejnaléhavější výzvy podle mě eh, eh, jsou kolem přehodnocení uprostřed období. Máme tam eh, nějaké rozpočtové problémy v letech 2018 a 2019, které tež zaslouží debatu. Jejich řešení zaslouží debatu. Pokud jde o to, co jste řekli o ten obsahu, tak to je v pořádku. To orientování se na budoucnost to je přidaná hodnota, eh, evropská přidaná hodnota, ano, ve všech evropských jazycích. Ale já bych k tomu eh, eh, řekl, že pro řadu účastníků debat tohle znamená centrálně řízené programy. Čili ty místní věci, jako je výdaje na zemědělství, nelze potom z centrální úrovně k ním přidávat nějakou hodnotu. Takže otázkou je také náš eh, přístup ke Spojené Evropě. Nicméně tohle bylo zcela, nebo ten slovník té debaty, to, eh, tam se neustále hovořilo o eh, přidané hodnotě. A druhá věc, která přicházela na Paškal, je transparentnost větší, lepší kontrola a výdajů, flexibilita. A zvolatím také s ITER, že se hovořilo o finančních instrumentech, a sice od grantu do eh, vlastního vstupu do, to, do, toho, eh, do té dluhové páky. Já doufám, že, eh, nebo myslím, že Junckerův plán, nebo předpokládám, že Junckerův plán bude fungovat v severské části Evropy a ne v zemích, které řeší větší problémy v přístupu ke dlouhodobému financování. A je to dané kulturou a přístupem k financování. Takže nemůžeme vyřešit e, budoucnost rozpočtu e, na základě náhrady, e, náhrady grantů finančními instrumenty podle Jungova plánu. Děkuji. Madame Clermody, je crois que vous étiez présente aussi, Madame Moody. Myslím, že jste byla také přítomna paní Claire že? Bohužel nikoli. Jenom bych navázala na to, co eh, říkali eh, ti, kteří se zúčastnili. A možná to potrhla. Mm, mm, řeknu několik věcí, eh, které zde již zazněly. Jedna se týkala FC a, a také potrhnu to, co říkal Eider a další kolegové. Myslím si, že je třeba mít definici té přidané hodnoty. Týká se to investičního plánu EFSI. Potřebujeme vědět, jestli eh, přidaná hodnota je opravdu tím kritériem, nebo ta, co má být kritériem pro EFSI, jestli je opravdu naplňována. A, a na téhle konferenci už lidé eh, říkali, že EPSI eh, už ukazuje, jak se lépe využívají evropské prostředky. No, já si myslím, že při nejlepším je teď ještě příliš brzy. Potřebujeme eh, eh, lepší posouzení, pokud jde o výkonnostní rozpočtování, abychom věděli, co eh, financovat přímými garanty a co, na co si půjčit. Jedná se o nejenom Horizon 2020 a kulturu, ale i jinde bychom měli platovat na granty. Ale ta koncepce přidané hodnoty, to, že potřebujeme jasnou definici, jak pokud jde o tu uh, okamžitou i budoucí práci v rozpočtu, tak to je velmi uh, užitečná připomínka a je velice dobré, že uh, na to přišla řeč tak často. A poslední věc uh, se týká těch deseti uh, závěrů na diagnózy problému. A samozřejmě tady mezi námi panují rozpory. Já eh, přidám jeden problém k té diagnóze. Když se zabýváme eh, flexibilitou, tak musíme explicitně uznat, že jedna z výhod evropského rozpočtu je jeho stabilita a předvídatelnost pro eh, strany do něj zapojené. Když hovoříme o zabudování flexibility, tak musíme mít na paměti, že nemůžeme ztratit tu předvídatelnost. To je velmi důležitý faktor. Děkuji, paní Tomak. Byla přítomna? Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem ještě eh, vlastně neslyšela úplně všechno, ale zároveň už hodně věcí bylo řečeno, tak budu stručná. Bylo překvapující slyšet všechny hovořit o budoucím víceletém finančním rámci a nikoho o revizi v polovině období. Byli jsme tím trochu e, zaskočeni, připadali jsme si jak na jiné planetě. Za druhé, tak jak to řekl pan Levandovský a řada dalších, e, Prostě pořád se tam eh, eh, pohybovalo tou eh, kouzelnou hůlkou přidané hodnoty, ale bohužel, tak jak to také řekla paní Gý, ne všichni jsme se shodli na nějakém, nějaké definici přidané hodnoty, takže jsme tak trošičku v iracionálním ovzduší. Dám takový příklad s panem Fernandesem v tom výboru či pracovní skupině, kde jsme byli, e, tam šlo o to stanovit určité principy, rozpočtové zásady e, prioritního charakteru. A my jsme měli tu odvahu hovořit o solidaritě a z těch 12 přibližně pracovních skupin jsme byli jediní, kdo hovořili o solidaritě. E, měli jsme dojem, že solidarita je součástí zásad e, při vypracovávání rozpočtu Evropské unie. E, připadali jsme se tam trošku jako mimozemšťané s tímto názorem. A pak je tady ještě jedna taková kouzelná hůlka, flexibilita a e, tady zase jsem toho názoru, že jistě flexibilita je velmi užitečná, e, když si nechcete pokládat otázku pod financování. E, prostě flexibilitou můžete šermovat zprava doleva, ale když není dost prostředků, tak jak to řekla paní kolegyně, nakonec budete přinuceni hledat v programech takzvaně prioritních, třeba Horizon 2020, rozpočet, abyste zaplácli nedostatky jinde. A abych eh, skončila s panem Montým, Pan Monty řekl, že flexibilita je asi slovo, na kterém se všichni zúčastnění shodnou. A v jiných eh, eh, případech u národních rozpočtů, tak přestože unijní rozpočet je také deficitní, tak na té národní úrovni ta flexibilita není až tak příliš oblíbená. On navrhoval e, více flexibility v evropském rozpočtu a méně flexibility v národních rozpočtech. Další pan Kolmel. Děkuji, pane předsedo. Já jsem bohužel se e, rozprav té konference nemohl zúčastnit, ale uh, toho, co eh, to, co říkala kolegyně Gardia Zabal i eh, kolega Levandovsky, eh, se mi velice zamlouvalo. Jestli se si to správně vykládám, tak vy říkáte, že EFSI vůbec není možná ta kouzelná zbraň, se kterou bychom se mohli obrátit proti každému problému v EU. Při projednávání EFSI eh, já už bych připomněl, že jsem říkal, eh, že tady byl eh, jediný člověk, který byl proti kriticky, a ostatní všichni říkali, že to je něco takového divuplného. Až se o tom budeme bavit příště, tak možná bude dobré, abychom se na to začali kritičtěji dívat už dřív. Protože, pane předsedo, ono jde i o transparentnost našeho eh, rozpočtového plánování vůči občanům. A já si nedokážu představit, že ta transparentnost by narostla, kdybychom do budoucna hodně rozpočtových prostředků dávali do všech různých typů podpory a potom různé instituce institu- eh, rozhodovaly o těchto eh, mm, prostředcích. To by ani zvýšilo transparentnost, ani snadnost kontroly výdajů. Je tady eh, s tím přirozeně spojená otázka a eh, flexibility eh, rozpočtu, jak by měly být flexibilní. Když bude všechno hodně flexibilní, tak samozřejmě zásadně omezíme vyjednávání o rozpočtu. A nebo když to bude flexibilní, tak to parlament ještě potom bude nějakým způsobem spolu určovat. Musíme si říci, až budeme příště nastavovat takovéhle programy, nechť eh, tedy eh, zvolíme takový kritičtější konstruktivní přístup. Děkuji, pan Bogi. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji vám, pane předseda. Eh, možná pár krátkých komentářů. Není to zase až tak, že by u toho programu FC by tady parlament většinově řval hurá. My jsme velmi dlouho vyjednávali a šli až na hranici možného a výsledkem je vyvážený balík. Čili máme tady, řekněme, eh, velký pilotní projekt, kterému říkáme investiční fond a ty další potřeby vyplývající z výzkumu, eh, z dopravní politiky, eh, z právě v té době uzavřených víceletým programů financování. To jsme tam taky měli. Čili, a já tomu říkám pilotní projekt, protože e, skutečně je oprávněná otázka, zda e, ekonomická situace e, je v okamžiku optimálním pro to, aby vznikl Eh, tak velký investiční fond. A já uvedu příklad z mého vlastního, eh, z mého vlastního volebního okresku. Eh, na sever od Hamburgu je nějakých 30 kilometrů dálnice, tam má, ta je čtyřproudová a teď ji chceme vybudovat na šestiproud poněvadž je to významná tepna pro nákladní dopravu do Dánska. A e, Toto jsme vlastně už projednávali v tom finančním rámci 2007 až 2013, čili už tehdy jsme měli jakýsi, jakousi dohodu o pilotním projektu s komisí a s investiční bankou, takže to není nic nového. Ale poněvadž těch, e, ne 30, ale 50 kilometrů e, dálnice se financuje na polo, polovině, z poloviny z domácího rozpočtu, z poloviny tedy z těchto finančních prostředků, plus tedy ještě mítne a tak dále, tak eh, můžeme říci, že takto se dá tento projekt realizovat daleko rychleji, než kdyby to byl jednoduše a prostě veřejný projekt. Či to je velice zajímavé. A eh, abychom skutečně Eh, dosáhli těch dimenzí, jaké si eh, představujeme, no tak to teprve uvidíme a na to si budeme muset počkat, ale bude záviset také na tom, jaké budeme mít, jaké budeme mít eh, nástroje. Či nestačí, abychom to řešili pouze přes rozpočet. Poněvadž my tady máme taky otázky demokratické kontroly a transparentnosti a proto tedy máme také eh, fond eh, pro Afriku, fond Matat, proto máme určitá pravidla, ale eh, my jsme to všechno schválili, ovšem s určitou mm, nejistotou, poněvadž nechutí, poněvadž mm, to znamená určité, určitý ústup o kontrolních pravomocí parlamentu čili ještě to, jakým způsobem se eh, to bude přesně financovat z národní strany, z mezinárodních peněz, tak tady to ještě nemáme úplně všechno doladěné. A samozřejmě s ohledem na otázku eh, revize finančního rámce, nemůžeme všechno natrvalo dělat tak, že eh, jsme v první polovině v první polovině eh, poločasu eh, vyjednali všechno, eh, všechno, co bylo možné a bylo to na základě velmi obtížných jednání. A nebo, jestli teď budeme naslouchat potřebám a provedeme velké přesuny, zejména v kategorii 4, kde tedy eh, šlo eh, nějak eh, začátkem října o nějakých 9,2 miliardy. To jsou také prostředky z programu pro sousedství a z předstupních programů. Odtud se vzali peníze, dali jsme to do těch zahraničních fondů, do nouzových výpomocí, ale v této situaci bychom chtěli ještě provádět politiku, která eh, nám umožní do jisté míry stabilizovat sousedství. A tady je třeba se ptát, proč programy, které už tady máme dlouho, nefungují v našem sousedství, respektive eh, ty výsledky jsme si představovali jinak, když se podíváme na aktuální krize a ty dramaticky se zostřující konflikty a masová imigrace. A co je, co z toho vyplývá? No jedině to, že bez velké revize, masivní revize a o obsahové stabiliz, stabilizace v kategorii 3-4, a tady si svojíme na Frontex, na debatu o společné ochraně vnější hranice EU, jak, to, jak by to mohlo detailně vypadat. No a podívejme se tedy co můžeme dělat, abychom stabilizovali hospodářské a politické eh, poměry eh, v Africe a Blízkém východě. To prostě chceme, aby se ten vývoj obrátil jiným směrem, který také pro nás bude znamenat více stability. A to znamená, že tady budeme potřebovat daleko silnější společné úsilí, eh, jinak je ta diskuse zbytečná. Čili i v radě musí být jasné, že eh, my tady teď máme takovou kumulací krizi, jakou jsme nezažili za posledních 25 let, ale na druhé straně, že tady máme na jedné straně eh, Putin, na druhé straně tam, tak to prostě eh, to, to tak nemůžeme dělat. Právě, že kromě stabilizace eura právě tyto kategorie jsou důležité a pokud tady to nezvládneme, tak všechno bude eh, ještě komplikovanější. A stejně eh, nemáme společnou představu o tom, eh, jak by se měla dále vyvíjet Evropská unie, kde tedy nadále mají existovat národní státy, ale v, tém, v tomto uspořádání národních států se prostě některé problémy, jak se zdá, řešit nedají. No, čili Eh, a ono je, eh, až je taky trošku obtížné eh, k těm tématům se vůbec dopracovat. Čili máme jednu možnost. Buď tedy prostě se do toho pustíme, tak jak to tady zaznělo, <clears throat> a pokud to rada nebude chtít, a pokud komise nebude nás dostatečně podporovat, musí být těmto institucím být jasné, že mají před sebou tři příšerné rozpočtové roky. Buď tedy Eh, provedeme i velký skok, kde je možné eh, revidovat různé pro, i v tomto programu, kde je třeba peníze lépe využít nebo uspotřit. Dále musíme mít určitou perspektivu o tom, co vůbec eh, chceme dosáhnout a kolik peněz na to dát. A kdo toto nechce, ten se vyhýbá vlastní zodpovědnosti. A to prostě jde jenom tehdy, když se, mus, když se jasně a bez pochyb dostaneme k obsahové eh, debatě. Prostě v této kategorii je to nutné, nebo za dva, za tři roky je konec. Děkuji. Monsieur Taran. Pan Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně. Tak eh, zase zajímavé informace, eh, které Eh, jsou materiálem přemýšlení a já, mě je tedy velice líto, že jsem se nemohl účastnit těchto schůzí. Eh, no, nicméně já teď budu znít, já nevím, eh, možná, je, jestli tedy budu varovat nebo jenom pozorovat fakty. Každý, kdo se ptá, o, ptá na definici přidané hodnoty, tak musím říct, že Karel Marx to definoval jako návratnost investovaného kapitálu. Já si nejsem jistý, jestli bychom tuto definici měli ještě dneska používat. Euh, Já navrhuji, abychom tuto rozpravu odložili na někdy jindy. Paní Riada. Um, Děkuji, eh, já jsem tam taky nebyl, ale eh, já eh, oznávám to, co tady lidé řekli. Pokud se týče EFSI, tak samozřejmě každá země má svůj problém a pokud tedy nebudeme mít konečnou zprávu, s pořádnými fakty a statistikami, no tak do té doby nebudeme moci rozhodnout, co je dobře, co ne. My tedy nemůžeme říci, že to je politika pro úplně všechno. Každopádně tady zaznělo, že na konferenci se hovořilo o příštím více letém finančním výhledu, ale my se tady potácíme od krizi ke krizi a za pár let, kdo ví, my tady máme i programy, které de facto vůbec nedostali peníze, třeba ten lídr v mé zemi, a e, pak jsou prostředky, které tedy jsou, ale zase se nerozdělují. Čili já si myslím, že skutečně bychom měli eh, se podívat znovu na současný víceletý plán a nejenom tak prostě střílet kolem sebe. A já si myslím, že pokud eh, to neuděláme teď, tak v příštích několika letech nemůžeme očekávat žádné zázraky. Čili já skutečně chápu tuto debatu. Merci, la parole est maintenant monsieur Děkuji, na řadě je pan Monka. Děkuji, pane předsedo. Také chci poděkovat za informace z tohoto setkání, na kterém jsem rovněž nebyl, ale chtěl bych se vyjádřit k některým věcem ohledně fondu EFSI. Když komise přišla se svým plánem, tak Vlastně cílem všeho, co děláme, bylo nastartovat Evropu. A pokud chceme nastartovat Evropu, tak musíme investovat tam, kde je vysoká návratnost, kde je vysoká přidaná hodnota. To byla také eh, myšlenka za našimi pravidly pro eurofondy. Vytvořme to tak, abychom vytvořili za příležitosti pracovní, vysokou hodnotu a tak dále. Investujeme do těch věcí, které by se jinak neuskutečnily, protože je tam zapotřebí určité krytí rizik. Vypadalo to jako výborný projekt a já jsem osobně byl zvědav, jaké projekty budou nalezeny, abychom to mohli zrealizovat tak, že by se vlastně nedali zrealizovat jinak. A když jsem se podíval na jejich výčet, tak jsem viděl, že jsou vlastně velmi často takové, jaké jsem realizoval já jako předseda samozprávného kraje bez nějakého FC. Jsou to dobré projekty, ale když si bereme peníze z horizontu 2020 a z dalších důležitých oblastí a dáváme ji do takových oblastí, kde by se vlastně ty programy i bez FC zrealizovaly, tak to pak projekt dobrý není. To znamená, že by bylo opravdu dobré se nad tímto posadit a řešit psy eh, tak, eh, jak to bylo původně zamýšleno. To znamená financovat to, co by se jinak financovat nedalo, kde se jinak finanční prostředky nedají sehnat. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Budeme mít eh, příležitost se vrátit k EFSI a to zítra či pozítří, kdy se zúčastním jednání, během kterého se pokusíme eh, od eh, Evropské investiční banky získat nějaké <clears throat> informace, abychom se dozvěděli, zdali ty zamýšlené finanční prostředky, které budou vydány, jsou v souladu s cíly EFSI. A pan Kolmel ještě chce doplnit své předchozí vystoupení? Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Pan Maňka už mi vzal eh, většinu eh, té připomínky z úst. Já si myslím, že bychom se měli pokusit relativně rychle je eh, získat další relevantní poznatky ohledně aktuálního průběhu, praktického průběhu ohledně EFSI. Měli bychom čekat, až ten program až bude ten program hotový a pak zjistit, že to je jinak, než jsme chtěli. Kolega BG uvedl příklad dálnice v Hamburgu. Já vůbec nevím, jestli to je vůbec takový ten dodatečný projekt, dodatkový. Jestli by se to stejně bývalo, nechtělo nebo nemohlo eh, zrealizovat. To jsou přesně věci, které nás musí zajímat. Takže já si myslím, že bychom eh, si měli vytvořit seznam otázek, abychom eh, slyšeli přesně od komise, kolik bylo položeno na stůl návrhů, za jaký objem, kolik bylo odmítnuto, v jakém časovém rámci to je a jak je to rozdělené mezi jednotlivými zeměmi, abychom získali určitou představu. Proto a potom několik příkladů. To eh, bude takto také provedeno. A eh, přidaná hodnota eh, k dálnici v Německu. Tak pokud Německo na to něco dá a Evropa e, přispěje e, z peněz, které vlastně předtím dalo Německo. Jedná se o přidanou hodnotu nebo ne? Každopádně budeme mít příležitost se k tomuhle vrátit a uvidíme, jak se k té problematice e, vyjádřit e, tak, jak ji formuloval pan Taran, i včetně historických a politických konotací. Každopádně konference to byla zajímavá, o tom není žádných pochyb. Otázkou je, jaké bude mít důsledky. E, já mám osobně takový dojem, že máme rozpočet, který je tak trošičku anachronický v tom smyslu, že byl vlastně koncipován E, tehdy, když byla určitá očekávání, konkrétní očekávání, ale když pak dojde ke konkrétní krizi a lidé si kladou otázku, co dělá Evropa, tak najednou jsme tak trochu zaskočeni. A teď se e, vrátíme e, k takovému prvnímu sdělení eh, dojmů eh, eh, z návštěvy, kterou učinili 11 členů našeho výboru od 8. do 11. února. Máme tedy dojmy poměrně čerstvé a můžeme se podělit o to, jak podle našeho jsou využívány finanční prostředky z evropského rozpočtu. To znamená, uzavírám bod, který se týkal konference v Amsterdamu za holandského předsednictví, která se tedy konala 28. ledna. A tyto otázky, které jsme zmínili a o kterých jsme hovořili jako o podstatných otázkách již na semináři před rokem, jsou tady stále s námi. A problematika je pořád zde. A teď k turecké misi. Jednalo se tedy o e, cestu, Eh, našeho výboru od 8. 11, do 11. Vrátili jsme se 11. Eh, února ve čtvrtek, měli jsme dvě Eh, dva cíle. Chtěli jsme vidět, jak jsou využívány eh, finanční prostředky Evropské unie, konkrétně eh, finanční prostředky z toho předvstupního období. Tady jsou vlastně dva nástroje. První od roku 2007 do roku 2013 jednalo se zhruba o 5 miliard eur a pak tady byl další speciální nástroj eh, předvstupního období eh, pro rok 2014 až 2020 eh, kolem 4 miliard 800 milionů to znamená značné prostředky, které byly dány Turecku k dispozici. Zároveň jsme také chtěli vědět, jak se realizuje finanční podpora Evropské unie směrem k té uprchlické eh, krizi, krizi. Eh, měli jsme prostě 12 různých setkání, kulatých stolů, pracovních obědů a večeří. Hovořili jsme zhruba se 40 eh, partnery, kromě, aniž bych počítal neformální setkání. Setkali jsme se s ministry, s vysokými úředníky, v tureckých státních orgánů, s poslanci ze všech politických stran, se zástupci nevládních organizací, eh, se zástupci organizací eh, lidskoprávních, se zástupci evropských eh, organizací a organizací Evropské unie, Evropské služby pro vnější činnost a nejrůznějších agentur zastupujících různé členské státy. Ve středu se naše delegace vydala na jih Turecka do Osmanil, do jednoho tábora pro uprchlíky, to za prvé, a za druhé jsme navštívili školu, jednu školu na předměstí Gaz, Gaziantep. Na předměstí města Gaziantep je to škola, kterou postavilo eh, UNICEF a také ji UNICEF spravuje. Devět z deseti uprchlíků nejsou v táborech, ale v různých eh, tedy oblastech země, konkrétně v Gaziantep. A tito uprchlíci jsou tak trochu volně v přírodě, eh, často eh, jsou vlastně ubytováváni nesmírně prostým, eh, až velmi prostým způsobem a mnoho dětí nechodí vůbec do školy. My samozřejmě předložíme vyčerpávající zprávu, ale myslím si, že už teď můžeme vyjádřit určité dojmy, takové předběžné závěry možná, nehledě na otázku uprchlíků, je Evropská unie také velice v Turecku finančně přítomna. Je tady nástroj, předvstupní nástroj, který představuje nějakých 600 milionů eur ročně. Evropská investiční banka je rovněž v Turecku e, přítomna a e, představuje to její přítomnost nějaké 2 miliardy eur ročně. Unie i nadále angažována, to znamená, že se, e, co se týče nástrojů, nic nemění. Jde také o rozvoj eh, těch eh, Eh, státních institucí a občanské společnosti. Pak je tady ale hlavně otázka uprchlíků a rizika, která to, představují, to představuje pro Evropu. A v důsledku toho Evrika, eh, Evropa je teď poměrně váhavá při případném kritizování Turecka, co se týče dodržování některých základních svobod eh, a obecně lidskoprávní agendy. Eh, byli jsme v Ankaře, hovořili jsme, jak už jsem řekl, s, organ, s zástupci nevládních organizací, eh, kteří eh, dostávají jednu velice malou část těchto prostředků, které mohou přímo spro, pro, používat. Je to konkrétně nástroj ECO, nástroj pro demokracii a mír. Takže samozřejmě otázka Eh, těch dvou a půl milionů zhruba syrských uprchlíků, eh, kteří žijí v Turecku, představuje velký, velký problém, velkou zátěž. K tomu jsou tady ještě uprchlíci z Iráku, z Afganistánu a rovněž z Iránu. A myslím, že mohu říct, že to na nás udělalo skutečně velký dojem. Eh, udělal na nás velký dojem ten objem úsilí, které je realizováno tureckými orgány Eh, musím říct, že tábor, kde jsme byli, je dobře udržován a samozřejmě jsou to stany, ale ty rodiny, které eh, jsou v těch stanech ubytovány, eh, jsou ubytovány uspokojivým způsobem, jsou tam různá zdravotní zařízení, je tam obchod, je tam škola, je to prostě všechno vedené tureckými organizacemi, tureckými Eh, filiálkami mezivládních organizací. Eh, každý eh, uprchlík dostává 50 lir měsíčně a k tomu ještě 35 lir, má takovou malou kreditní kartu a má zhruba 25 eur eh, v přepočtu měsíčně a s touto eh, kartou můžou uprchlíci nakupovat eh, v, tom, v té samoobsluze, v táboře a dokonce ještě v některých dalších obchodech. Od 1. ledna mohou ti uprchlíci také pracovat v tureckých podnicích, někteří již pracují, vzniká tady taková paralelní ekonomika, která představuje zhruba 40 hrubého národního produktu eh, Turecka. 25 eh, táborů, které soustředují nějakých 250 eh, tisíc uprchlíků, ale 90 syrských uprchlíků bydlí mimo tyto tábory, protože kapacity v táborech prostě nestačí. A tady se ta situace výrazně komplikuje. Jsou zde jestli si dobře pamatují, asi, eh, je tady asi 800 tisíc eh, syrských dětí. Eh, Jejich 700 až 800 tisíc a pouze 300 tisíc z nich chodí do školy, takže víc jak 400 tisíc do žádné školy nechodí a tady nám vzniká základ pro ztracenou generaci z důsledky, které si jistě dovedete představit. Evropa reagovala v listopadu eh, vytvořil ten svěřenecký fond pro Sýrii, jestli si dobře pamatujete. Tehdy jsme ostatně hlasovali také, eh, schvalovali rozpočet na rok 2016, aniž jsme věděli přesně, jak bude ten svěřenecký fond vlastně financován. Na místě jsme pak viděli, že některé ty prostředky, které patří do toho předvstupního nástroje, které nebyly využity v tom období 2007 až 2013, tak některé z těchto prostředků umožnili financovat, eh, dotovat eh, eh, vlastně ten svěřenecký fond, který se teď pohybuje ve výši 1 miliardy eur ale samozřejmě zůstávají tady ještě některé nevyřčené problémy účast členských států, protože Evropská unie představuje, tedy přispívá 200 miliony na základě žádosti tureckých orgánů byla také Eh, oznámena, eh, oznámeno eh, vytvoření takového nástroje na financování 2000 na další období, z toho tedy tři, ve výši 3 miliardy, z toho 1 miliarda z evropského rozpočtu. A nás by zajímalo, kde vezmeme ten, eh, ty peníze, tu jednu miliardu, protože otázkou je, co dělá Evropa v takovýchto dramatických eh, situacích s výzvami, které jsou opravdu nesmírně závažné. Takže je tady otázka eh, školní výuky, je tady otázka eh, nutnosti hodnocení, vyhodnocování těch požadavků. Jak budou vyhodnocovány ty požadavky? Setkali jsme se s panem Simsekem, místo předsedou vlády, a on říkal, že pravděpodobně možná ztrácíme dost času tím hodnocením. Turci by měli vlastně dnes už možná zveřejnit eh, první hodnocení a pan Simsek řekl, hleďte, nestrácejte čas, jsou tady extrémní organizace, jsou tady různé expertní organizace, Světová banka a tak dále. Proč nedat důvěru těmto expertům, aby oni vytvořili hodnocení těch jednotlivých projektů a rychle mohly být finanční prostředky mobilizovány? Naši partneři nám řekli, my si Evropy váží, jdem, ale nemůžeme říct, že ty postupy jsou jednoduché, protože je tady nečinnost, je tady tedy e, složitost, e, my prostě něco oznámíme, ale ty finanční prostředky se k nám nedostanou. Takže možná, že tady přetrvává určitá e, míra pochybností, nedůvěry, ale jak přispět k té vzájemné důvěře mezi Tureckem a Evropskou unii? My jsme si dovolili trvat na e, nutnosti transparentnosti a žádali jsme tedy turecké orgány, aby byly maximálně transparentní, aby nám jasně řekli, co spadá pod vládu, co spadá pod sam, místní samozprávy, protože v některých městech na jihu Turecka e, je to obyvatelstvo představované uprchlíky už ve větším počtu, e, početnější než původní místní obyvatelstvo turecké. Dovedete si představit, představit, co to představuje pro zdravotnictví, školství a tak dále. Prostě ty problémy jsou zásadní. Takže jak ještě rozšířit tu pomoc uprchlíkům, kteří žijí mimo tábory, Organizace jako UNICEF eh, na sebe bere určité, berou určité iniciativy vytvořit školy a také v, eh, vyškolení eh, učitelů dělají tak v, čet, v těsné součinnosti s místními a národními orgány. Jak také usnadnit přístup těchto uprchlíků k práci? Víme, že tady prostě vytvoříme podmínky hyperkonkurenceschopnosti, které možná trochu trochu eh, některé podniky, eh, některým podnikům zkomplikují život, eh, některým podnikům uvnitř Evropské unie. Ale vy mi třeba řeknete, že když jsme se rozhodli rozšířit Evropskou unii o Turecko, tak už jsme vlastně usnadnili delokalizaci některých eh, profesí z Evropské unie směrem k Turecku a dnes Turecko z ekonomického hlediska už skutečně v Evropské unii je. Každý z našich eh, partnerů Eh, řekl, že eh, vlastně naznačil to, co si myslíme, že eh, důvody té stávající situace tkví v Sýrii. A teď tady vlastně dochází k novým vojenským intervencím ze strany syrského režimu a na to reagují rusové my jsme se setkali s člověkem v Gaziantep, který nám k tomu řekl hodně e, nového e, uvnitř toho malého orgánu, e, který představuje Evropskou unii. A je to taková vzájemnostní organizace, protože se tam objevují, existují služby jak evropské E, tedy Unie, tak jsou tam zástupci jednotlivých článský, e, členských států, e, kteří jsou vlastně velice mobilizováni důsledky případných vojenských intervencí na Alep a sever Sýrie. Bylo nám řečeno, že v roce 2011 když ty dramatické události se začaly dít, tak v Sýrii žilo 22 milionů občanů. Eh, dvě, eh, dva miliony se také trochu jako rozprostřelo v přírodě, nevíme, kde jsou. Pět až šest milionů eh, se uchýlilo do sousedních států, Libanonu, Jordánska, Turecka a následně do Evropské unie a asi čtyři miliony podporuje režim Asada a nějakých 8 až 10 milionů osob jsou vlastně vyhnány ze svých původních bydlí pracovišť a jsou e, na syrském území. Pak je tady e, intervence, vojenská intervence na severu země a v Alepu a desítky tisíc lidí se snaží překročit turecké hranice. E, turecké hranice jsou již dva týdny zavřené. A ti lidé se tedy na syrské straně těchto hranic se začínají e, združovat v utečeneckých táborech, které jsou velice prosté, pomáhají tam humanitární organizace a e, ta situace se brzy stane výbušnou a neudržitelnou. Můžeme zatím vidět ruskou ruku, která se snaží ještě tak trochu zkomplikovat e, e, osud Evropanů. Je to důsledku toho, co se odehrává na Krymu či v na Ukrajině. Každopádně je situace čím dál tím nebezpečnější a otázka, kterou si bude muset Evropa klást, je, jakou na sebe vezmeme, eh, jaký na sebe vezmeme díl, eh, co se týče eh, prostě postoje k těm uprchlíkům uvnitř Sýrie. Takže my jsme se vrátili s celou řadou e, otázek a s velkým množstvím obav, alespoň co se mne týče. E, turecké orgány nás ujistili, že prostě e, mezi tureckými Eh, pobřežím a eh, řeckými ostrovy, které už jsou přeplněné a jsou vzdálené pouze několik kilometrů, vytvoří jakýsi zátaras, aby se pokusili zastavit eh, ten tok uprchlíků směrem k Evropě. E, nicméně zdroj té, e, té vlny je nestabilita a válka v Sýrii. A otázkou je, jak e, ukončit tuto nestabilitu, jak znovu nastolit mír. A to je ta skutečná kardinální otázka. Takže tolik asi co do pár dojmů. Chtěl bych zdůraznit, že mise byla velice dobře připravena a chtěl bych také velice poděkovat naší pracovní skupině sekretariátu, konkrétně Guillaume Re, eh, který připravil s velkou pečlivostí celou tuto misi. Budeme mít příležitost eh, dopracovat eh, zápis zprávu z, tohoto, z této cesty. Naši kolegové z Libe byli v Turecku ve stejnou dobu a my se pokusíme s nimi nějak spojit, že bychom možná vypracovali nějakou společnou zprávu, ale musím vám říci, že z mnoha hledisek se Evropa jeví jako poměrně nečinná. Každopádně máme příliš dlouhé prodlení a takto opravdu ty zásadní otázky, které se v Turecku a v Sýrii kladou, nevyřešíme teď se e, obracím k těm z vás, kteří byli také přítomní v Turecku. Pokud se chcete e, k tomu vyjádřit, Jan Skejer byl mezi námi, tak pokud si chce vzít slovo. Děkuji, pane předsedo. Já už nám příliš co bych dodal. Váš úvod byl hodně podrobný. Můj osobní eh, postoj byl ovlivněn eh, za prvé tím, když se člověk podívá na tu poněkud historickou debatu v Evropě, tak jsem si myslel, že bylo obdivuhodné, jak jak turecké eh, úřady přistupují eh, k těm problémům. Když se pamatuji eh, na toho guvernéra, který nás tam přivítal v tom táboře a hovořil o hostech, a, a říkal, že podle tradice Bůh do domu, host do domu, Bůh do domu, tak, tak jsem si říkal, jak by takhle německý starosta mluvil a, o hostech nebo o, o božím daru. Máme, eh, a oni mají 2,7 milionů eh, uprchlíků ve Spolkové republice Německo méně než polovina. A ono je opravdu rozdíl. Jestli to vnímáte eh, jako výzvu nebo jako zátěž. A celkově to, co tam odváděly turecké úřady, bylo obdivuhodné. Je také mimo debatu, že ty 3 miliardy, vzhledem k tomu kontextu jak turecká strana říkala, že zatím eh, do toho dali nějakých 9 eh, až 10 miliard dolarů, aby eh, zvládli tu uprchlickou hm, situaci, aby ji dostali finančně pod kontrolou, tak ta podpora 3 miliardy z Evropy tu si zaslouží. Když se podíváme na tu zoufalou situaci financování ze Světového potravinového programu minulý rok, tak všechny ty uprchlické eh, vlny eh, do Evropy potom mm, tímto mohly být také podpořeny. Světový potravinový program už je teď sice lépe financován než v minulém roce, ale 50 tureckých lir na osobu na měsíc eh, stačí k přežití, k nevyhladovění. A ale nemůžeme říct, že by se za to tedy najedli nějak dobře. A pomoci se tomu potřebujeme programu si myslím, že by bylo opravdu osvícené, když Evropané by chtěli, eh, tedy považují z, z, za to, že v jejich zájmu je, aby ti lidé zůstali co nejblíže svému domovu. Ale pokud tam bude taková výživová situace, která je opravdu zoufalá a bude to hnát eh, do Evropy, tak a podívejte se, to se platí pro vzdělávání dětí. 310 tisíc eh, lidí nebo dětí eh, teď chodí do školy organizované UNICEFem, ale je jich třeba tam dostat asi nějakých 500 tisíc. Čili ještě potřebujeme školu pro 150 tisíc lidí to je eh, cíl, kterému se Evropská unie eh, nemůže vyhýbat. Takže eh, samozřejmě, když ty děti učí uprchlí srští učitele, tak to můžeme jenom podpořit. Tam pan předseda hovořil na situaci v obcích. Po té komunální stránce dokážete si představit ty odpady a odpadní vody. Tam jsou opravdu na hranici. Tam by bylo také rozumné pomoci. Musíme se samozřejmě pomoc, eh, podívat na to, jak tam ty finanční eh, toky nasměrovat. Tak, aby tam opravdu ta pomoc dostala tam, kam, kde je třeba nejdále. Pokud jde eh, o ten návrh kolegy, tak to si myslím, že je tak trochu fantazie u té evropské veřejné banky se, no, hledat tam odborné znalosti. Můžeme používat evropské prostředky jenom jako páku k financování další investic, to by mi musel někdo vysvětlit. Než bych se proti tomu pos- politicky postavil. Já si myslím, že eh, teď bychom se měli zabývat cestou přímé pomoci. A to, mm, co jsem si odnesl z té řady rozhovorů na místě, bylo, že je třeba se zabývat tím, jak, nebo zeptat se komise, jak si představuje, kam půjdou ty peníze přesně do Turecka jak, je, jak to chce modelovat, do jaké, na jaký účet to půjde, na čí účet. Světový potravinový program, tam to můžete poslat rovnou. UNICEFu to můžete taky poslat rovnou. Do OSN. Tam není problém. U tureckých obcí, tam už to bude kritičtější. Čili jak tam půjde eh, ten finanční tok. Kudy. A turecký stát, abych tak řekl, popisně eh, eh, si může vybrat takový manipulační poplatek. Prostě, eh, aby zřídili třeba mm, ministerstvo pro uprchlíky, aby mohli vzdělávat lidi, vybudovat infrastrukturu, zajištit bezpečnost a také ty potraviny, to lze také podpořit. Ale nakonec chci vidět, že ty peníze, které Evropská unie ať už eh, z jeho rozpočtu nebo přímo od eh, členských států, eh, dává tedy, se dostali přímo k uprchlíkům. To bych chtěl vidět nějak přesvědčivě podložené argumenty. Tak já vás poprosím, abyste se vyjadřovali teď už stručně, protože teď jsme měli začít hlasovat a ještě musíme vyřešit některé věci. Pane Rybigo, máte slovo. Děkuji. Tak samozřejmě ta cesta nám jasně ukázala, že zde vznikly skutečně extrémní eh, zahraničně politické konflikty a to nejenom mezi šíity a sunity. Eh, šíité mají podporu Ruska, eh, sunité Ameriky, Saudské Arábie, Iránu a tak dále. Eh, Turecko se nachází v multipolární situaci a musí mm, si dělat starosti o tom, jak zajistit stabilitu v tomto prostoru do budoucna. A Asadovi a ruské, eh, Asadem a Ruskem dobývaná území eh, vedou k tomu, že se dá očekávat, že v příštích dnech 400 až 600 tisíc lidí může dorazit na eh, syrsko-tureckou hranici. Ta hranice zůstane eh, uzavřena a těm lidem se pomoct pouze v nějakém tom úzkém území mezi Tureckem a Syrií. Proto tedy už teď eh, vyvíjí mezinárodní organizace maximální úsilí a důležité je pomoci jim okamžitě a bezprostředně. Důležité je, aby uprchlíci na syrsko-turecké hranice eh, dostali co nejvíce péče. Eh, Turecko eh, v současné době vynakládá 30 euro na uprchlíka a měsíc, což my tedy v Evropské unii za těchto podmínek bychom asi nezvládli. Čili otázka je, kolik tedy potřebují ty NGO a bylo by třeba ty Eh, prostředky, aby tam eh, nějaké plynuly. Eh, je to ve výši 3 až 18 které poskytují NGO a otázka potom je, jak to má být a jaké garance tam jsou, když to dostane tam, kam má a jaké nástroje má Evropská unie k dispozici a jak, jaké prostředky na jejich kontrolu. Já myslím, že Eh, jsme skutečně na místě viděli, že eh, Turkům jde velice dobře zasobování jídlem, zdravotnické zabezpečení a také vzdělávání výuka jazyku, jazyka, ale eh, přesto je to více než 20 táborů po deseti tisících zhruba uprchlících a je tam co zlepšovat. Čili my jsme viděli, že je to nejlepší dělat tak, aby ti lidé zůstali co nejblíže své vlasti, eh, poněvadž přece jenom se očekává, že tam jednou nastane mír. Eh, také jsme viděli mnoho uprchlíků, kteří dorazili vlastními automobily a samozřejmě teď je eh, úkolem mezinárodních organizací OSN, aby se tam vytvořila pomocí modrých přilep bezpečná zóna. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Pan Belge. Jenom stručně, stručné doplnění nebo prozba, pane předsedo. My jsme v posledních měsících od komise neustále dokola slyšeli, jak tedy ty platby eh, z, z mimorozpočtových eh, fondů běží, jak fungují ty programy a tak dále. Pan Gajar to právě vylíčil. A skutečnost, že týden co týden eh, se dramaticky mění také požadavky v této oblasti, hm, tak je nutné, aby nám komise poskytla přehled o tom, jak je třeba se dívat na celkovou situaci vzhledem eh, k tomu, jak, jakými čísly pracujeme. No a to eh, také, jakém poměru je to k, to, eh, k těm příslibům eh, dárců na Londýnské konferenci, poněvadž to, co společ, Spojené národy chtěli a vyžadovali, tak to se zcela neplnil, nenaplnilo, ale stejně prostředkuje hodně, jenomže loni se s tím dlouho otálelo a v podstatě to přicházelo velmi pozdě, čili bylo by třeba, abychom věděli, jak se situace vyvíjí, eh, zda stačí prostředky zejména potravinového programu pro Sýrii a sousední zemi a tak dále. Čili pro se, eh, abychom eh, se nedostali do stejné situace jako loni kvůli různých příčin. Tak pokud se týče těch miliardových transferů do Sýrie, tak myslím, že bylo dosud vyplaceno 40 milionů. Samozřejmě ten systém je nehybný, je tady nedostatek koordinace, problémy s postupy, je to tak trošičku jako kdyby hořelo a hasiči projednávali cenu vody a přitom měli ten požár e, mezi tím hasit. Pan Omarži je další. Děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo. Vrátili jsme se z té mise a je velmi obtížné v několika minutách eh, tak eh, stručně eh, hovořit o celkovém dojmu, protože jsme se zabývali řadou otázek, ale přicházím zpátky s jednou jistotou. Tady nemohou existovat nějaké jednoduché eh, odpovědi na problémy, které jsou mimořádně komplexní. A to byla cesta do samého středu té komplexní situace proměněného, znetvořeného Blízkého východu východu, pak je tady komplexnost turecké situace a jsou tady nepochybně komplexní dopady pro Evropskou unii. A během e, té cesty jsem si uvědomil, že vlastně cestujeme kolem těchto tří aspektů. Jeden takový pocit. Poté, e, co jsme navštívili e, ten tábor, uprchlický tábor v Osmanie. Je to pocit, že je pro nás obtížné, pro nás, evropské poslance, e, někomu kázat, kázat nějakému státu ohledně toho, jaké podmínky pro uprchlíky vytváří. Protože my tady na evropské kontinentu jsme zatím nedostatečně reagovali na potřeby uprchlíků. A e, teď myslím nás jako francouze, kteří máme vlastně na svědomí ten tábor v Kale, který je pod všemi možnými normami a já jsem měl jediný úkol před Turky a to být úplně sticha, i když jsem měl otázek e, řadu. Vy jste to, pane předsedo, řekl. Turci nám říkají, že vydali zhruba 9 až 10 miliard eur aby se postarali o uprchlíky. Já se domnívám, že bude zapotřebí, abychom hledali, zjišťovali, zdali je to údaj, který je opodstatněný či nikoliv. Ale jedna věc je jistá. Turecko je zemí, která dnes přijímá víc jak 2 miliony 700 tisíc uprchlíků. A my v Evropě vidíme teď na vlastní oči, co to uprchlíky přijímat znamená, jaký to má dopad na naše společnosti. jdeme si už teď zač- začínáme si eh, dělat představu o problému, který to pro Turecko může představovat. A poslední věc, a to je tak trochu humánní rozměr, ale je důležité to říct, eh, přicházím zpátky s tím, že za mm, těmito uprchlíky jsou určité konkrétní obličeje, konkrétní osoby, lidí se jmény, lidí s rodinami, lidí s dětmi, lidí s určitým životním příběhem a my na ně nesmíme zapomínat připomínat eh, při eh, politikách, které vytváříme zde v Evropském parlamentu. A já bych byl opravdu rád, aby naše delegace eh, se setkala také s eh, zástupcemi z výboru Libe, abychom mohli si vyměnit názory. Předseda, děkuji, my to určitě uděláme, takže s tím bych to ukončil, budeme mít příležitost se k tomu vrátit. Tady se prostě objevilo globálně, že máme problém s vedením. Problém je leadership. Otázkou eh, je, že bychom patrně asi si všichni přáli, aby došlo k lepší koordinaci mezi jednotlivými aktéry Evropské unie a delegace Evropské unie má nepochybně eh, takový úkol, aby byla takovým tím styčným důstojníkem na místě a zajistila eh, to vedení. Otázkou je teď, jak můžeme hodnotit eh, požadavky tureckých orgánů, bude zapotřebí to udělat rychle a právě tím se delegace bude zabývat. A pan Simpsenk eh, a pan Jans Geyer eh, se k tomu také vyjádřil. Tady nejde o to apelovat na Světovou banku a tak dále, spíš využít jejich expertízy, aby se urychlilo přijímání rozhodnutí, protože Eh, trošičku s těmi právními základy a postupy Evropské unie. To často znamená, že se intervenuje pozdě. Teď na severu Sýrie je situace obrovsky vážná. Miliony osob jsou v totální beznaději a pokud nebude nějaká spása, tak riziko radikalizace tady prostě je, protože Daesh je velmi eh, přítomný eh, na syrském území, takže to riziko je, že tady vznikne hluboká radikalizace a nechám vás, aby se si představili důsledky, geopolitické důsledky něco takového a dopad na Evropskou unii. Takže uzavírám tedy um, tyto informace uh, a děkuji ještě jednou sekretariátu za skvěle zorganizovanou misi. A teď uh, je na řadě Siegfried Mirson, uh, který se zabývá udržitelným rozvojem rybolovu v Liberii. Děkuji, pane předsedo. Toto je druhé stanovisko, které náš výbor má vydat ke zprávě eh, výboru pro rybolov. Jedná se o eh, dohodu o rybolovu mezi Unii a Liberií, která byla parafována 15. června minulého roku. Cílem je poskytnout dvě pravidla Evropské unie nebo pardon, pravidlům Evropské unie eh, práva a, příležitost Eh, lovit v libických vodách eh, tu nějakovité. Evropská unie má eh, řadu takových dohod, tři smíšené s dalšími zeměmi s těmi soukromými zeměmi. Předpokládá se evropský příspěvek 715 tisíc eur v prvním roce dohody, 650 tisíc eur ve druhém, třetím a čtvrtém roce trvání dohody a 585 tisíc eur v dalším roce, takže dohromady 3,25 milionů eur z evropského rozpočtu za právo lovit v liberijských vodách. Ta, voda, ta dohoda má trvat pět let, 50% e, z toho je na podporu rybářské politiky v Liberii, e, na podporu e, monitoringu, tedy schopnosti monitoringu a dohledu. Referenční tonáž, kterou smíme vylovit, je 6500 tun za rok a pokud budeme lovit více, tak finanční příspěvek bude zvýšen o 55 eur za tonu v prvním roce a, a příslušné částky v dalších letech. Jelikož tato dohoda není problematická, já bych doporučil, abychom eh, to stanovisko schválili a vyzývám výbor pro rybolov, který odpovídá, který je zodpovědným výborem, aby doporučil plenárnímu e, zasedání tuto dohodu schválit. Pokud je o harmonogram, po stručné prezentaci stanoviska dnes, tak lhůta pro podání je 24. února. Poté budeme hlasovat o tom stanovisku tady na výboru pro spoče 16. a 17. března a hlasování e, výboru než proběhne na prvním zasedání v dubnu eh, tohoto roku. Děkuji. Předseda bohužel nemá zapnutý mikrofon. Omlouvám se. Slovo má paní Gade Zaval. Jedná se o zprávu o rybolovu mezi Evropskou unii a Mauritánií. Děkuji, pane předsedo, budu velice stručná. Jak jste řekl, jde o protokol mezi Eh, je to tedy dohoda o přidružení eh, sektor rybolov mezi eh, Evropskou unii a Mauritánií pro nadcházející čtyři roky a co se nás jako rozpočtového výboru týče, potřebujeme se shodnout na finančních aspektech 55 milionů eur, které jsou spojené Eh, s těmi čtyřmi miliony v rámci vědecko-technické spolupráce, ochrany životního prostředí a tak dále a tak podobně. Teoreticky nemáme žádné námitky k této dohodě, myslím, že bude snadné hlasovat pro a ten protokol tedy by měl být prodloužen. Myslím, že o něm budeme hlasovat na našem výboru v březnu. Předseda, děkuji. Má někdo nějaký dotaz? Není tomu tak. Takže pozměňovací návrhy by měly být předloženy 24. Eh, února nejpozději a následně hlasovat by se mělo v našem výboru 16. nebo 17. března. A teď budeme hlasovat. Nejprve bych vás požádal, abyste do eh, hlasovacího zařízení umístili své hlasovací karty, abychom mohli, eh, pokud by to bylo notné, také eh, hlasovat jmenovitě. Zkontrolujeme situaci, zahajuji hlasování, jestli to tak mohu říci. Ano, děkuji za to, že jste hlasovali. 24 hlasovacích karet bylo použito, máme tedy 21 hlasů. Pan Gajer, co pan Gajer, hlasoval jste? Výborně. V pořádku. A nejprve je to tedy zpráva, eh, která se týká evropského semestru paní Vaně bych chtěl říct, jako, že jako předseda jsem eh, prohlásil o nepřípustným Hovor bez mikrofonu. Pozměňovací návrh 31 jsem prohlásil nepřípustným a jsem předseda a zpravodaj stahují e, toto rozhodnutí a budeme se k tomu pozměňovacímu návrhu vyjadřovat. Nejprve pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže e, zamítnuto dvojka. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. První kompromis. Kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Desítka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Jedenáctka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Třináctka. Pro? Proti? Zdržel se? zamítnu zamítnuto, opravuje se předseda. Čtrnáctka pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 15 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 16 ve dvou částech. První část, ve které jsou dvě změny. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut 15 hlasů proti 10. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to jasné, schváleno. Pozměňovací návrh 17 pro, proti, kdo se zdržel? Schváleno. 18 pro. Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 19. Oddělené hlasování. Nejprve slova, která jsou navržena uvnitř eh, uvozovek, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ne všichni zvedli ruku, takže to zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 19 hlasů proti, 5 pro a 1 se zdržel. A zbytek textu pozměňovacího návrhu, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 20. Hlasujeme ve dvou částech. První část kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je schválen. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 14 hlasů proti 11. Návrh je zamítnut. Kompromis C. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis C je schválen. ale pak je tady ještě hlasování e, rozdělené ve více částech. Nejprve ty části žluté a pak je tady, o tomhle už jsme hlasovali, dobře. Pak je tady ta druhá řádka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Text je zamítnut. Třetí řádek, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Text je zamítnut. Čtvrtý řádek, kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut 14 hlasů proti 11. Takže teď Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je schválen. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut, 14 hlasů proti 9, 2 se zdrželi. 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je schválen. Pozměňovací návrh 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 14 hlasů proti 9, jeden se zdržel. A teď celý text. Hlasujeme o takto pozměněném textu. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže 17 hlasů pro, 8 proti. A dalším dokumentem je hlasování o zprávě eh, navrhovatele Tomáše Zdechovského, která se týká rybolovných práv a finančního příspěvku s eh, vládou Dánska a místní vládou Gronska. Nejsou tu žádné pozměňovací návrhy, takže hlasujeme o eh, schválení této dohody jmenovitě. Je to takzvané jednoduché hlasování o dohodě. Ano, jsou tady dvě hlasování. Nejprve, kdo je pro, kdo je pro dohodu, hlasujeme o dohodě v prvním sledu. Je to dohoda s Dánskem. Týká se rybolovu. Rybolovná dohoda o e, Grónsku pro, proti. Kdo se zdržel? Měl jsem pocit, že jste všichni spíš pro. A teď ke stanovisku jako takovému. Budeme hlasovat jmenovitě o stanovisku. Zahajuji hlasování. Někdo z vás nehlasoval, jeden tady nehlasoval. Končím hlasování. Stanovisko je schváleno, 21 hlas pro, 1 proti a jedno zdržení se hlasování. A teď máme další oddíly rozpočtu. Pan Depre, jedná se o rozpočet roku 2016. Eh, jsou to žádosti o převod prostředků, týká se to tedy jednoho, eh, jedné konkrétní položky. Chci ještě připomenout, že 10. února nám Evropský eh, ochránce eh, údajů oznámil, že je třeba vzít v úvahu článek 50 eh, finančního nařízení a kontrolovat notifikaci a předkládat toto k informaci. To se týká pouze jedné jediné položky a hovořím e, pod e, kontrolou pana kolegy Deprez. Myslím, že k tomu nemáme žádné připomínky, takže to může být patrně schváleno tak, jak to je. Nemáme tady žádné požadavky ohledně politiky v oblasti nemovitostí. Myslím, že tím můžeme prohlásit, že jsme s hlasováním skončili. Ještě někdo má nějaký další dotaz? Nikdo nic, takže končím dnešní zasedání a naše další jednání se bude konat 18. února ve čtvrtek dopoledne od 9 do 12.30 a budeme mít také mimořádné zasedání 23. února zde v Bruselu. Za několik okamžiků zahájíme jednání koordinátorů.